Dear colleagues, if you accept and agree, I would propose... Vážení kolegové, pokud souhlasíte, navrhl bych, abychom zahájili druhou část dnešního jednání výboru ITRE. Začínáme bodem číslo čtyři. Hlasování o změně nařízení, které se týká vytvoření nástroje na podporu platební schopnosti. Jak jste byli informováni, výsledky hlasování o e, kompromisu, tam bylo 56 e, pro, 9 proti a 8 zdržení se, takže ten kompromisní návrh byl schválen. Nyní tedy zahajuji hlasování o v hlasování finální o celém návrhu. Ten postup je stejný, jako když jsme hlasovali o dílčích návrzích. Nebudu tedy opakovat to, jak je třeba postupovat. Už to všichni víme, jak se hlasuje. Hlasovat budete moci až do 15.30 odpoledne a e, pouze ty hlasovací lístky, které obdržíme včas, budou započítány. Výsledky finálního hlasování budou členům sděleny e-mailem. A samozřejmě ti z vás, kteří eh, sedíte eh, zde, můžete tak vyplnit ručně a odevzdat ho sekretariátu. A já také budu hlasovat, protože dopoledne jsem nehlasoval. Takže prosím, zahajuji hlasování a ti kolegové, kteří sedíte zde v sále, můžete hlasovat na místě. Kolegové, kteří jsou s námi spojeni na dálku přes videokonferenci, tak prosím postupujte podle těch nyní již běžných postupů. A nyní rychle přejdeme k bodu 6. Zavedení facility na podporu oživení a odolnosti. Máme zde v sále zpravodaje pana Belamiho, Zavedení eh, této facility poskytne eh, širokou finanční podporu reformám a investicím, které budou provádět členské státy s cílem zmírnit hospodářské a sociální dopady koronavirové pandemie. Ale samozřejmě, že nepůjde pouze o toto záměrem nebo cílem té facility je také učinit evropské ekonomiky udržitelnější, odolnější a lépe připravené na možné budoucí výzvy kladené eh, například eh, i v oblasti lékařství a také samozřejmě pokud jde o zelenou a digitální transformaci. Pan Bela mi dnes eh, představí návrh eh, stanoviska k tomuto legislativnímu návrhu. Konference předsedů eh, na svém posledním červencovém rozhodnutí rozhodla, že ITRE bude přidruženým výborem k výboru rozpočtovému a hospodářskému v souladu s článkem 3, článkem 4.1, článkem 14.2, článkem 15.3b a c, u článku 16.3b a také pokud jde o přílohu 2 body 2.2 a 2, 4. Takže tam tedy budeme mít tento status. Mám zde již seznam řečníků, ale nejprve na čtyři minuty dostane slovo pan zpravodaj Bilami, tak aby mohl uvést svůj návrh stanoviska. Poté bude první kolo stínový zpravodajové, pokud bude, potom bude druhé kolo členové ITRE, kteří vyjádřili zájem o vystoupení a na závěr samozřejmě poslední slovo bude mít zase pan Pelami. Tímto vám tedy dávám slovo. Prosím, pane Belami. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Jsem velice rád, že vás eh, zase vidím a že můžeme pokračovat eh, v debatě o tomto návrhu. V červenci naši představitelé rozhodli za zavřenými dveřmi, že ta krize, kterou procházíme, bude uh, Eh, řešena, takže vlastně ten problém, to řešení přesuneme na naše potomky. Ten plán obnovy je zcela bezprecedentní, protože bude financován vlastně prvním společným eh, zadlužením ze strany Evropské komise. Eh, všichni to přivítali, vidí v tom určitý ideologický krok ku předu, který by mohl vyřešit tu hospodářskou krizi. Nicméně je zde celá řada otázek, možná více otázek než odpovědí a náš parlament musí mít nyní odvahu tyto otázky otázky zcela upřímně položit. Samozřejmě, ten plán obnovy určitě představuje evropskou solidaritu vůči zemím, které byly nejvíce zasaženy tou hygienickou eh, krizí a krizí vyplývající z lockdownů. A určitě eh, za určitých okolností jde o legitimní volbu, protože ta krize je skutečně historická. Nicméně jsou eh, zde dohodnuty půjčky, aniž jsme se dohodli o tom, jak je budeme splácet. Víceletý finanční rámec Evropské unie eh, v těch operačních programech, které již byly víceméně eh, obětovány na oltář toho společného dluhu, ale v podstatě se neví, jak bude splácen. A parlament se k tomu zatím nemohl vyjádřit, k tomuto rozhodnutí rady. Proto je na našem výboru, abychom si udrželi chladnou hlavu a abychom přijali tu zodpovědnost, abychom zajistili, že ty prostředky alespoň těm budoucím generacím umožní eh, jaksi eh, to splácení a nevytváření nových dluhů. A v tomto smyslu jsem eh, také zaměřil tu svou zprávu. Je třeba, abychom přijali jasný závazek a podmínili veškeré ty prostředky eh, podmínkou investicí, které by vedly k budoucí prosperitě, která bude nezbytná pro dostatečný manévrovací eh, prostor, dostatečnou marži v rámci rozpočtu tak, aby naši političtí následovníci měli dostatečnou reakční kapacitu v případě eh, dalších krizí, které jistě přijdou i v budoucnosti. Vážení eh, kolegové, jsme zde ve eh, výboru ITRE, Víme, jak vitalita hospodářství závisí na dlouhých cyklech a já bych proto k tomu nařízení o plánu obnovy navrhl e, doplnit jakousi doložku o dlouhodobosti, kde by členské státy byly zavázány k tomu, že ty půjčky budou použity pouze na investice, které skutečně poslouží do budoucnosti. A to je v samém jádru té mé zprávy, která vychází také z příspěvků všech veškerých politických skupin, kterým bych rád poděkoval za naši společnou práci a její dnešní výsledek. My eh, zdůrazňujeme v té zprávě několik ústředních bodů. Myslím si, že je velice eh, důležité definovat tu odolnost, tu rezilienci, protože tam eh, jde o obnovu a rezilienci odolnost a my víme, že to může nabývat různých významů, tento termín. Myslím si, že je také velice důležité zdůraznit transparentnost používání těch prostředků, Eh, především pokud jde o příjemce těch, eh, plán, těch prostředků, které tedy budou přidělovat členské státy a bude to schváleno komisí. Také je zcela nezbytné garantovat, aby tyto eh, prostředky byly přidělovány s ohledem na průmyslovou politiku, tak jak ty definoval komisař Thierry Breton aby to skutečně odpovídalo nějaké průmyslové strategii, která umožní Evropské unii získat eh, v klíčových oblastech eh, nezávislost, autonomii, protože se ukázalo během covidové krize, že tato strategická autonomie nám chybí a že nejsme schopni našim občanům poskytovat zásadní věci, jako jsou testy nebo hroušky, a že jsme vlastně nebyli schopni té krizi čelit. A pokud eh, takže chci tedy říci, že je důležitá tato strategická eh, nezávislost. Ukázalo se během krize, že se nedokážeme dohodnout, nedokážeme postupovat jednotně a o to horší potom bylo vystupovat skutečně solidárně. A na závěr bych vám dopředu všem chtěl poděkovat vážení kolegové za další přispění k této společné práci. Víme všichni, že to téma je velice klíčové, protože eh, nastěňuje budoucnost, eh, naši budoucnost a také to, zda budoucí generaci skutečně budou moci eh, zajistit eh, tu kýženou obnovu. Já eh, si myslím, že je třeba vysadit takové stromy, které našim následníkům poskytnou stín. Ale ono to všechno trvá déle, je třeba dívat se na to v dlouhodobém horizontu. Jsou zde určitá rizika, že naše civilizace bude čelit závažným problémům, Eh, pokud eh, tyto stromy nebo tyto lesy nezasadíme abychom v nich, nebo aby naše děti v nich do budoucna našly stín. Proto musíme eh, doplnit tuto dlouhodobou doložku do příslušného nařízení, které zde projednáváme. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Belami. Děkuji, že jste představil své stanovisko a také děkuji, že jste velice jasně zdůraznil potřebu investic, ale také důležitost transparentnosti a jasných pravidel. Nyní je tedy čas, abychom si vyslechli stínové zpravodaje, kteří se k tomuto tématu vyjádří. A začíná paní Patricia Toja, která je stínovou zpravodajkou za SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěla poděkovat kolegovi Belamímu za úsilí, které věnoval přípravě svého stanoviska a také tomu, že se věnoval rozšíření rozsahu působnosti toho plánu obnovy pokud jde o téma průmyslové obnovy a znovu nastartování našich průmyslových eh, systémů. Hovořil o tom sázení lesů, o tom pohledu do budoucnosti. A i má skupina eh, chce do toho nařízení eh, velice silným způsobem začlenit vše, co se týká našich produktivních průmyslových systémů, které nelze pouze jaksi obnovit v té předchozí podobě před krizí, ale je třeba je eh, činit odolnějšími a udržitelnějšími. V tomto směru je třeba udělat krok ku předu. Takže my se také eh, budeme snažit eh, dát sem právě ten prvek průmyslové obnovy. Potom jsou tam některé body, ve kterých se již tak neschodnou. Eh, pan eh, Belami hodně hovořil o tom zadlužení. Eh, my jsme ale se rozhodli pomoci zemím, které byly nejvíce postiženy a dělali jsme to svědomím toho, že ale ta pomoc je zaměřena na všechny země. Ta budoucnost je společná. I když samozřejmě některé země z toho budou mít více výhod než jiné, ale integrace našich ekonomik nás staví všechny na stejnou rovinu. Všichni čelíme stejné výzvě. A chtěla bych pana zpravodaje ujistit, že ten dluh, který bude vytvořen, bude také možností růstu pro nové generace. Je to ten takzvaný dobrý, kvalitní dluh, protože jak si pan Belami přeje, bude sloužit k investicím. My v to všichni doufáme a my doufáme, že tyto investice investice přispějí k odolnější ekonomice a k vytvoření nových pracovních míst a že to tady vlastně bude výhodné. Povede to k snížení deficitů, který řada zemí dnes má. Myslím si, že je třeba vidět ten dluh jako konstruktivní eh, prvek. A pokud jde o pozměňovací návrhy, my je samozřejmě eh, předložíme, budeme rádi spolupracovat eh, ale spíše než eh, pokud je o ta doporučení evropského semestru, bychom se měli zaměřit prioritně na růst. Ty plány samozřejmě musí být v souladu s doporučeními semestru, ale zde nejde o, v první řadě o doporučení evropského semestru, ale o celkový evropský růst hospodářství. A k tomu musíme přihlížet, nebo komise by k tomu měla přihlížet při schvalování těch projektů. Děkuji mnohokrát. Nyní za Renew pan Nikola Danty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě na úvod eh, poděkovat eh, panu zpravodaji za návrh svého stanoviska. Myslím si, že to je dobré východisko další práce. Domnívám se ale, že některé pasáže by ještě mm, bylo možné přepracovat a zlepšit pokud tedy eh, jde zvláště o úhel pohledu našeho výboru. Já se zaměřím na několik prvků, které pan zpravodaj zmiňoval. Jednak ta strategická autonomie. My jsme si samozřejmě eh, velice dobře během pandemie uvědomili, že musíme snížit svou, neza, svou závislost eh, na třetích zemích v některých sektorech. Nicméně jsem znepokojen tím, jak se tam stále hovoří o té strategické autonomii, tak aby to nevedlo k přílišnému protekcionismu tak, eh, jak to vlastně pan zpravodaj naznačoval. A druhá věc, souhlasím samozřejmě s tím základem, eh, o kterém pan zpravodaj hovořil, že ty dluhy nesmějí dopadnout na budoucí generace. Na druhé straně si ale musíme také uvědomit, že my zde čelíme skutečně výjimečné situaci, kdy tím prvotním cílem musí být znovu nastartování evropské ekonomiky, eh, tak abychom poté mohli uplatňovat naše politické priority a nezaměřovali se pouze na to si krátkodobé období. Souhlasím ale s panem zpravodajem v tom, že je třeba eh, zaměřit se na ty články, které spadají do naší kompetence a pokusit se zajistit, aby text byl co nejrychleji schválen a také se snažit o usnadnění spolupráce s dalšími výbory, tak aby parlament skutečně dospěl k silné rozhodné pozici. Zamýšlím eh, předložit některé pozměňovací návrhy, rád s vámi na nich budu spolupracovat. Chtěl bych, abychom se více zaměřili na klíčová témata pro náš výbor, především průmyslovou strategii energii, malé a střední podniky, mikropodniky, digitální sektor a také, abychom obecněji hovořili o konkurenceschopnosti, tak, aby tento mechanismus byl koherentní s našimi politickými prioritami. A za druhé jasně oddělit odkaz na rozvoj zelené ekonomiky a digitální ekonomiky tak, aby především eh, v těch článcích, které se týkají rozsahu působnosti, Eh, se jasně eh, hovořilo o obsahu těch plánů, o tom, jak by je komise měla schvalovat, tak aby bylo jasné, že eh, Green Deal a digitální transformace jsou samozřejmě součástí toho globálního plánu, ale v tom textu bychom se jim měli věnovat zvlášť. A Poté bych ještě chtěl zdůraznit viditelnost, tedy to, aby ty projekty v národních plánech byly jasně označeny jako plány, které jsou financovány z evropských prostředků, z Recovery Fund a z Next Generation EU, aby to tedy bylo jasně z těch plánů viditelné. A pokud jde o to schvalování plánů ze strany komise, tam by ty procesy neměly být pro členské státy příliš eh, finančně zatěžující, protože ty cíle jsou eh, jasně stanovené, ale na druhé straně zde bude třeba určité flexibility ze strany členských států, protože ty cíle jsou stanoveny, ale ty prostředky a cesty k jejich dosažení mohou být různé. A v tuto chvíli děkuji a prosím pana Marka Drosta za ID, stínový zpravodaj. Grazie, gentili. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení kolegové. Já chci také poděkovat panu zpravodaji za jeho prezentaci. Já jsem eh, velice rád přijal úlohu stínového zpravodaje eh, u této klíčové otázky. Je to skutečně velice důležité, abychom zajistili obnovu našich ekonomik. Pokud jde o mé přispění, já jsem se chtěl zaměřit, podobně jako předřečníci, na témata, která považuji za zásadní. Samozřejmě průmyslová obnova, podpora malým a středním podnikům. Hovořilo se zde také o budoucnosti, takže určitě je třeba se věnovat také zaměstnanosti mladých lidí. Vedle těch témat, eh, která již byla zmíněna, eh, výzkum, vývoj, eh, zdravotnictví, obraný průmysl, tak je třeba zaměřit se také na nové možné výzvy, především v oblasti digitální a zelené ekonomiky. Chtěl bych ale také upozornit na jednu další věc, která se v poslední době objevuje. Jde o tiskové prohlášení Evropského účetního dvora z 20. srpna, ve kterém účetní dvůr zmiňuje ten eh, dozor který se nyní týká Řecka, Irska, Španělska, Portugalska a Kypru. A to jsou země, které obdržely eh, během krize v roce 2008 finanční podporu a eh, je zde tedy otázka, zda skutečně tyto prostředky byly řádně ze strany těchto zemí eh, využity. A něco podobného by se tedy mělo aplikovat i na ten Recovery Fund. Účetní dvůr bude samozřejmě ověřovat, zda komise hrála svou úlohu, která jí náleží při kontrole využívání těch prostředků. A vyzývám všechny kolegy, aby se zamysleli nad tím, že je třeba větší pozornost věnovat těm dohledovým mechanismům, tak aby tyto mechanismy spíše nepoškozovaly, než aby byly ku prospěchu. I give now the floor to Mr. The Shadow of the Greens. Děkuji a za zelené, prosím, eh, stínového zpravodaje. Děkuji, pane předsedo, děkuji i panu Belánimu za jeho dosavadní práce na tomto materiálu. Pochopitelně pro nás, pro náš výbor, pro budoucnost Evropy je to naprosto zásadní, jak bude vypadat nástroj obnovy a odolnosti. Pochopitelně i vzhledem ke koronaviru je zde složitá ekonomická situace a tyto investice musí zároveň i zapadat do boje proti klimatické krizi. V tuto chvíli máme k dispozici tento kompromisní balíček, chceme podnítit ekonomiku a tyto prostředky by měly být účelně využity i vzhledem k životnímu prostředí a podmíněnosti vzhledem k klimatickým podmínkám. Nebudou to žádné peníze navíc. Musíme tyto prostředky využít využít účelně a efektivně, jinak se totiž dostaví další krize hned po koronakrizi, na kterou už vůbec nejsme připraveni. Takže myslím, že za zelené je důležité potrhnout to, že je třeba ukázat celé Evropě a evropským zemím solidaritu. Zároveň chceme však dosáhnout toho, aby tyto prostředky byly využity na vytvoření udržitelné ekonomiky do budoucna. Je to důležité pro naše občany, je to důležité z hlediska solidarity, je to důležité z hlediska reakce na dosavadní krizi. Chtěli bychom peníze na klimatická opatření navýšit o 50%, což by odpovídalo protokolu ohledně pro, promítnutí klimatických opatření do ostatních politik na následujících sedm let. Zároveň bych chtěl navázat na definici toho, co to znamená odolnost. Je důležité, abychom se nevěnovali pouze odolnosti střednědobé nebo krátkodobé, spíše měla by to být však odolnost eh, dlouhodobá. A to nejenom ekonomicky, ale i sociálně a z hlediska životního prostředí. To je ta odolnost kterou bychom chtěli reagovat na stávající potíže a to udržitelným způsobem. Myslím, že je důležité, abychom jako výbor se důrazně zasadili o to, aby tyto prostředky byly využity na obnovitelné zdroje a aby byly využity i na projekty týkající se um, pevných paliv a zároveň abychom se soustředili na princip eh, zabránit ujmě na životním prostředí. Děkuji. Děkuji, pane ministro, a za EKR Pietro Fioty, ale já dávám slovo v první řadě panu Krasnodevskému. Děkuji, já bych chtěl pana Fiokyho omluvit, je to náš stěnový zpravodaj, ale není přítomen. Nechal mi se několik poznámek k tomuto velice důležitému materiálu. V prvé řadě bych chtěl pan Fioky poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Má za to, že se práce ubírá správným směrem, je dostatečně dobře vyvážená, je to dobrý odrazový můstek pro další diskuzi. Zároveň poukazuje na to, že bychom měli pamatovat na to, že New Generation Europe by neměl být projekt, který vytvoří další zátěž pro další generace. Měli bychom se soustředit na to, abychom pracovali hlavně na obnovitelných zdrojích. Také poukazuje na to, že bychom se měli soustředit na mikropodniky, ty byly zasaženy krizí COVID, stejně jako malé a střední podniky. Mikropodniky se zasazují o konkurenceschopnost evropské ekonomiky. A pan Fioky se těší na další konstruktivní diskuzi. Děkuji. Tímto děkuji panu zpravodaji. Děkuji panu Krasnodebsky. A v tuto chvíli za GUE pan Boteng má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji za první draft, první nástin. Já si myslím, že je dobré, abychom jakožto výbor byli zapojeni do přípravy tohoto stanoviska, protože v jádru evropského plánu obnovy je samozřejmě otázka průmyslu. To bude zcela ústřední na několika úrovních. Je to samozřejmě bod, který nám leží na srdci a to je otázka veřejného investování a především pak rozvoj produkční kapacit, které nám chyběly i ve strategických sektorech. A když říkám, že nám chyběly, tak mám na mysli tu veřejnou stránku. E, to vše, co jsme ponechali trhům, co bylo příliš důležité na to, abychom to ponechali pouze trhům, jako jsou roušky a respirátory. A za druhé je zde otázka zaměstnanosti, protože samozřejmě, ať se dohodneme na jakékoliv eh, definici té odolnosti, a určitě je dobré se tou definicí zabývat, tak nebudeme mít žádnou odolnost, pokud nebudeme mít eh, kvalitu eh, vytváření nových pracovních míst, ale také v zachování těch pracovních míst, která v současnosti v různých sektorech existují. Je tedy třeba dbát na to, aby ta digitální a zelená transformace byla sociálně spravedlivá. A poslední věc na závěr, další věc, která si myslím, že je velice důležitá, pokud jde o tu odolnost. My jsme se během té krize, která ještě tedy neskončila, ale dosvěděli jsme se, že je velice zásadně důležité poskytování veřejných služeb na všech úrovních. Mám na mysli zdravotnictví, ale mám také na mysli například otázky digitálních služeb, je jasné, že to platí pro průmysl i pro společnost obecněji, že tedy je třeba zajistit silné eh, veřejné služby, které jsou podmínkou udržitelné a silné společnosti. Já vám také mnohokrát děkuji. A v tuto chvíli zahajuji druhé kolečko členů ITRE. Na minutu dávám v tuto chvíli slovo následujícím řečníkům. Prosím, dodržte časový limit, protože máme další témata na programu dnes odpoledne, takže musíme dodržet časový rozsah, tak abychom měli po celou dobu jednání k dispozici tlumočení za EPP. Paní Angelika Nibler, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové. Já se určitě omezím na vystoupení v délce jedné minuty. V prvé řadě děkuji panu Belamimu za opravdu vynikající zprávu. Myslím, že se v ní objevuje vše, co je důležité. Strategická autonomie EU, to je velice důležité téma. Pak je potřeba za druhé jasně říci, že z hlediska konkurenceschopnosti musíme učinit, co udělat můžeme. Musíme posílit národní podniky, nejen vnitřní trh, ale musíme podnítit i mezinárodní konkurenceschopnost, což je velice důležité téma. Musíme investovat do technologií budoucnosti, do projektů budoucnosti. Potřebujeme projekty, které přinášejí přidanou hodnotu Evropě. Potřebujeme projekty, které zajistí, že v Evropě budou k dispozici klíčové technologie, strategické zájmy je třeba podpořit odpovídajícími objemy prostředků. V tuto chvíli je prověřováno, do kterých projektů budeme investovat. Nejde jenom o obecné směřování či o obecně nastavené cíle, ale o projekty jako takové. Pan Belami a stínoví zpravodajové nadefinovali různé projekty, jako je podpora malým a středním podnikům, jako je obrana, jako je migrace. Věnovali se tomuto tématu a já jim velice děkuji. Nibler, eh, Mr. Nicolás González Casares. Gracias, presidente. Děkuji. Reglamento del mecanismo recuperación resiliencia va... Tento nástroj nám umožní provádět podporu pro inv- investice, které naopak dopomohou zelené a digitální transformaci. Pomůže nám to také bojovat s následky COVID krize ale aby to všechno fungovalo, všechny ty investice a aby to podpořilo digitalizaci, dekarbonizaci a tak dále, tak se musíme zaměřit na to, jaký dosah má tento mechanismus. Je důležité poznamenat, že kondicionality, které by měly provázet využívání tohoto fondu, musí být ty, pro které vznikl. To znamená na digitalizaci, na zelenou transformaci, ale už ne na to, abychom o někom, po někom požadovali po různých členských státech, požadovali další splnění podmínek. Nemůžeme skrze článek 9 brzdit celý rozvoj v rámci markoekonomického rozvoje, v rámci eh, nového paktu pro spravedlivou transformaci také nemůžeme brzdit ostatní členské státy. Takže co to znamená? Chceme co nejrychlejší re- reakci, která bude zároveň chránit jednotný trh, umocnit jeho nezávislost, a to zejména ve strategických sektorech Unie. Děkuji. Gracias. Eh, I give the... Děkuji a teď pan Piper. Ano, děkuji. Chci také poděkovat panu zpravodajovi. Nebudu opakovat to, co už tady zaznělo, jenom možná jediná věc by měla být zopakována a to je naštěstí eh, něco, na čem se shodneme. Peníze, které získáme, které budeme používat, by měly vést k tomu, že máme tedy absorpční míru asi tak 70 až 80 ty peníze se vrací. Teď máme ovšem nový evropský dluh, takže si státy nemůžou jen tak vyžádat peníze zpátky. Co je tedy jasné, je, že nebudeme schopni to vyčerpat úplně naplno. To je ovšem velká příležitost, která nám uchází, ať už jde o Erasmus, ochranu klimatu nebo výzkum. Těmi nevyčerpanými prostředky bychom tyto věci totiž mohli podpořit. Je to nová myšlenka, kterou teprve projednáváme v rámci výboru a já jsem vděčný panu Bilamiho, že tuto myšlenku pokrývá. Děkujeme a prosím pana Berkvista. Děkuji. Já to vezmu stručně a tak realisticky. Co je důležité, a to čerpám ze svých dlouholetých zkušeností, s, s technickou podporou a s tím, co jsem zažil ve Švédsku, tak často se stává, že není možné facilitovat některé programy, protože na to nejsou kapacity. Často administrativní. Další praktická otázka, která je důležitá, pokud chceme dosáhnout toho, co jsme si stanovili, tedy zelenější a digitálnější Evropu, eh, která je světovým lídrem, je třeba tento nástroj zasadit do, ko- do kontextu kohezních programů, a programu React EU. A je jedna důležitá kondicionalita, kterou je třeba eh, použít k tomu, abychom byli schopni vytěžit svoje pří, příležitosti, a to je právní stát. Děkuji vám a teď pan Sieran Kafe. Jste tu s námi? Penekav, ano? Tak, výborně. Můžete hovořit, my vás vidíme a nejspíš vás i uslyšíme. Stačí hovořit, stačí promluvit. Tak, neslyšíme vás přece jenom. Bohužel vás neslyšíme, takže paní Maria Spiraky, která je tu s námi přítomná a zkusíme se k vám vrátit později. Ano, děkuji. Já chci v první řadě poděkovat panu spravodajovi za jeho eh, práci. Děkuji za vaši eh, dobře odvedenou práci. A teď chci zdůraznit několik věcí. Myslím, že poprvé čelíme tak velikým výzvám, jako je COVID-19 a zároveň je to poprvé, co Unie ukázala takovou ambici, pokud je o řešení nejenom bezprostředních problémů, které vyplývají z pandemie, ale také směrem do budoucna e, v případě, že bychom čelili něčemu podobného. Takže souhlasím s panem zpravodajem, že investice musí podporovat odolnost EU a členských států a že bychom měli zároveň zajistit, aby, aby to bylo orientováno do budoucnosti a aby to vedlo ke strategické autonomii. Chci se zaměřit na dva sektory v tomto kontextu, a to je zaprvé energetika. Tam bychom měli se chopit příležitosti, kde uspíšíme transformaci, eh, podpoříme zelenější investice, protože to povede k větší bezpečnosti. Například zelený vodík je výborné, výborným příkladem takové myšlenky. A za druhé je to zdravotnictví. V tomto aspektu bych se ráda zaměřila na dvě dva typy investicí. Za prvé je to uh, agrifood, tedy eh, potraviny a zemědělství, protože to posílí zásobitelské řetězce v, v oblasti pod, uh, eh, potravin, což povede k, k zlepšení veřejného zdraví. A za druhé dodavatelské řetězce, co se týče léčiv. Protože Máme určité zkušenosti ve vztahu ke třetím zemím v této krize, které by se neměly opakovat. Děkuji, Francoisi, za tuto zprávu a za vaši práci. Zkusíme se vrátit k panu Kafovi. Zdá se, že nás tlačí čas. A proto tedy po, po, požádám, požádám zástupce Evropské komise, pana Schellera, který je s námi také vzdáleně, aby nám dal velice krátké vystoupení, ale skutečně krátké. Ano, dobré dopoledne. Všem děkuji za příležitost přispět do této debaty. Mám jenom pár bezprostředních reakcí na to, co tu zaznělo a také na obsah stanoviska, které jsme si pročetli podrobně. Chtěl bych jenom varovat, pokud jde o rozsah působnosti. Například definice odolnosti by mohla vyloučit jiné opatření, jako je sociální odolnost což by nebylo asi úplně vhodné, pokud by někdo chtěl financovat taková opatření. Takže pokud to redefinujeme, tak to pojďme nepřehánět. Je to možné určitě rozšířit o nové prvky, ale pojďme neměnit definice. Kromě toho je tam návrh e, změnit jenom e, opatření, které se týkají budoucích příjmů, ale například školství, reforma školství by nic takového nezajišťovala a to je také důležité. Takže finance si půjčujeme jen v případě, že je to potřeba, to chceme zdůraznit, takže není třeba eh, plánovat eh, nevyčerpané prostředky, protože v tomto případě RRF nic takového není, protože bychom si je prostě nepůjčili. Je to jenom v případě, že dojde k výdajům a mají nějaké dopady. Eh, to bychom neměli zkracovat, mělo by to skutečně být dlouhodobé. V případě RRF, pokud se jedná o obnovu, oživení, Eh, tak by to mělo být takto. Ale musíme tam stanovit nějaký limit, v tomto případě je to 6 let. V případě, že by vznikly nové závazky pro členské státy, aby pokračovaly v čerpání a v utrácení, tak eh, by to nešlo. Takže buďte prosím opatrní, pokud budete chtít dělat tyto změny v textu. Máme tam také klíčové strategie, ty jsou tam hlavně proto, že RRF nevyřeší všechno na světě, že jsou prvky, které musíme řešit jinými prostředky, jinými cestami. Tady je důležité zahrnout to, co je nejdůležitější a prosím, pojďme neočekávat, že tento jeden nástroj pokryje všechny problémy. Ještě jenom pár věcí. Jedna věc je ten text musí být čitelný a musí z něj vyplývat jistoty. Takže pokud jde o ekonomický cyklus, tak víme asi, co se tím myslí, ale vlastně to není úplně jasné, pokud jde o terminologii a logiku, když si definujeme rozsah působnosti. Takže pojďme se vyjadřovat srozumitelně, aby z toho nevyplývaly nejistoty pro členské státy a mohli to podpořit. A ještě důležitější věc. Změny, které se navrhují k obsahu plánu a hodnocení plomice, komise, která navrhla ty eh, klíčové opatření pro fungování RRF. Z toho by plynuly nové požadavky pro členské státy, administrativní zátěž, v případě, že bude třeba odůvodňovat některé věci, některé výdaje, tak jak se to přesně bude řešit. A musí se tomu věnovat i komise, takže pojďme být eh, opatrní, pokud navrhujeme nové prvky, tak si pojďme uvědomit, co přesně to je, k čemu se slouží a pojďme to nezávadit jen tak, protože se nám to líbí, i když by to vypadalo pěkně v tom textu. Musí to být součástí širšího plánu. Jinak vám děkuji, já vítám tuto debatu a že se všichni zapojete. Již tady zaznělo velice mnoho dobrých věcí a my si jich všímáme. Ano, děkujeme. Já vystoupím za pana kolegu Dragoše Kostaviče, eh, jenom abych eh, vystal takový signál. 30 sekund. Budeme muset otevřít mikrofon. Výborně, tak. Slyšíme se, vážení kolegové? Ano, Dragoši, můžete. Já děkuji. Já jsem chtěl jenom poděkovat panu Belamiho a všem ostatním stínovým zpravodajům, včetně eh, kolegy Nikoli Danty za to, co tady eh, vyjádřili. Já jsem mezi třemi spoluzpravodaji s panem Lešanem a poslouchám celou dobu velice pozorně. Máme do 16. září příležitost si vyslechnout, přijmout pozměňovací návrhy a pročíst si je. Jenom chci vám sdělit, že jsme za to velice vděční. Je to velice kvalitní práce, která zatím byla odvedena v tomto výboru ITRE a určitě se těšíme na další návrhy, co nejvíce jich dokážete zaslat, tak to oceníme. Společně s kolegy vám děkujeme a budeme dále pracovat. Ano, děkujeme pos- panu Poslerovi. A teď jenom posledních pár slov od pana zpravodaje Belamiho, který za to zodpovídá. A chtěl bych mu ještě pogratulovat i za všechny ostatní. Pane Belami, chcete zareagovat na tato vystoupení, možná ještě uzavřít? Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří vystoupili. Jsem velice rád, že sdílíme společně mnoho bodů, mnoho priorit a také určité znepokojení, které zde bylo vyjádřeno, již eh, bylo zohledněno v té zprávě, kterou vám předkládám. Především hovořím o malých a středních podnicích a jejich přístupu k těmto financím. Je to skutečně ústřední bod, který zdůraznil pan Danty, pan Fioky a další pokud tedy jde o přístup eh, k malým a středním podnikům. Tam eh, je také, eh, také o tom, že je třeba zajistit konvergenci s průmyslovou strategií, tak abychom zajistili zachovali tu průmyslovou síť, kterou máme, abychom podpořili tvorbu pracovních míst. Děkuji i panu Botengovi za to, že zmínil, že velice důležitá je v rámci té sociální odolnosti právě zajištění eh, pracovních eh, míst. To si myslím, že by mělo být jednou z našich prioritou, tedy to zachování té průmyslové sítě, kterou v Evropě máme, toho průmyslového tkaniva. Eh, pokud jde o investice, tam nestačí definovat ty oblasti. Životní prostředí, digitalizace jsou nedílnou součástí toho plánu obnovy, ale myslím si, že důležité je zavést tam tu podmínku, aby ty investice měly nějakou budoucí efektivitu, tak aby byla eh, zaručena i do budoucnosti naše produkční kapacita a tvorba pracovních eh, míst. Samozřejmě souhlasím také s paní Tojou, že dluh je to dobrý, že musí mít pákový efekt, ale musíme zajistit, aby způsob jejího eh, splácení byl nějak upřesněn, protože to tam zatím není v tom návrhu komise a považuji to za velkou mezeru pro zatím. Jak řekl pan eh, Ninisto, je také velice důležité uvědomit si, že tyto prostředky do budoucnosti již nebudou dostupné. Je to jaksi jedna historická příležitost a nemůžeme do budoucnosti počítat s tím, že takovéto manévry budou přicházet i do budoucnosti. A máme proto velkou zodpovědnost vůči budoucnosti, například eh, v té eh, v tom eh, rámci eh, zelené ekologické transformace je to vlastně jedinečná šance, jak reagovat na očekávání našich společností a našich občanů. A na závěr ještě k té strategické autonomii, o které někteří kolegové také hovořili. To je skutečně zásadní otázka. Eh, pane Danty, určitě budeme mít příležitost o tom ještě hovořit, ale já osobně nespatřuji, v čem by ta strategická strategická autonomie Evropské unie bránila Unii eh, být eh, tím aktérem, eh, konkurenceschopným aktérem na globálním poli. Myslím si, že se to naopak eh, spíše posiluje, že pokud budeme mít strategickou autonomii, nebudeme, nebude to bránit tomu, abychom vystupovali jako silný globální hráč. Paní Spiraky eh, připomněla, jak se ukázala slabost našich zdravotnictví, jak jsme nebyli schopni chránit naše občany před virem ale je třeba, aby tyto prostředky šly na zajištění naší budoucí bezpečnosti, bezpečnosti našich občanů a myslím si, že eh, poté se skutečně poučíme z této velké historické lekce. Musíme si uvědomit, eh, že eh, pouze jaksi nevycházíme z té minulé krize, ale musíme se také orientovat eh, do budoucnosti a posílit naši ekonomiku do budoucnosti. Budu se velice těšit na naši budoucí spolupráci u této důležité zprávy. Eh, těším se také na jednání eh, s tím hlavním výborem, který je příslušný pro projednávání této zprávy, ale důležitý je právě přínos i našeho průmyslového výboru. Děkuji mnohokrát, děkuji všem eh, stínovým zpravodajům a dalším kolegům. Lhůta pro předložení stínových zpravodajů je zítra, středa 2. září v poledne. Tato lhůta byla samozřejmě všem členům výboru ITRE předem sdělena. Návrhy by měly být předkládány pouze v angličtině a samozřejmě eh, měli byste je ideálně Eh, předkládat za skupinu nebo minimálně za čtyři členy, respektive za co nejvíce eh, spolusignatářů eh, jak by bylo možné. A nyní bod číslo 7, úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci. Spravodajka paní Izabela Helena Klok předloží svůj návrh, samozřejmě je to také součást víceletého finančního rámce. Je to součást eh, třetího pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci. Měl by podporovat sociální spravedlnost v rámci transformace, klimaticky neutrální ekonomiku a především eh, v těch eh, regionech, kde se ještě hodně těží uhlí. Ten mechanismus se stává ze tří pilířů financování, fond spravedlivé transformace, potom dedikovaný režim spravedlivé transformace v rámci Invest EU a poté takzvaná Public Sector Loan Facility a o té právě hovoříme dnes. Eh, výbory, které jsou příslušné, to znamená rozpočtový a hospodářský, mají velice krátké lhůty pro projednání vzdělání, chtějí být eh, velice eh, efektivní ve své práci, takže nyní dávám slovo paní Izabele Klok, aby mohla předložit svou zprávu. Eh, já s zadovolením přijmuji vněsek komisí v sprawie ustanowienia instrumentu pożyczkowego. Děkuji eh, mnohokrát. Eh, já bych tedy chtěla eh, zmínit tento velice důležitý nástroj, kde jsou velmi důležité právě veřejné investice. Ty jsou velice důležitou součástí energetické a klimatické transformace. Ten text komise v podstatě je dobrý. Ve svém stanovisku bych ráda upřesnila pouze některé věci, které v tom textu komise nebyly zcela jasné první řadě se tam hovoří o článku 2.9 Commission Staff Working Documentu, tedy pracovního dokumentu komise, a tam jde o investice eh, prováděné ve veřejném sektoru. Analýza článku 2.9 eh, ukázala, že se tam eh, v podstatě hovoří pouze o právnických osobách eh, veřejného a soukromého sektoru. A tě, pokud jde o ty příjemce, a já bych navrhla ty příjemce, beneficiaries, omezit pouze na ty veřejné subjekty. Komise určitě nechce vylučovat nikoho ani ze soukromého, ani z veřejného sektoru v rámci eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru, ale ten náš návrh má za cíl zdůraznit, že jako první by ten přístup měli mít ti zástupci veřejného sektoru. Dále je důležité zpřesnit, že dosah tohoto nástroje by měl být eh, širší než pouze u eh, Fondu pro spravedlivou transformaci a musí také přihlížet k plánům na spravedlivou transformaci jednotlivých členských států, především přihlížet k investicím do využívání eh, zemního plynu. Za třetí úloha Evropské investiční banky. Její úloha tam není jasně vymezena. Třetí strany by totiž neměly rozhodovat o politikách Evropské unie. O těch rozhodují členské státy. Úvěrová politika Evropské investiční banky vlastně vyloučila financování některých produktů projektů, které byly z pohledu energetické transformace zcela klíčové. A v podstatě tím zásahem banky se mm, si která je třetí stranou, se některé body té strategie jaksi vylučují. Je tedy třeba, aby eh, tam mohly vstupovat, aby do toho financování mohla vstupovat nejen Evropská investiční banka, ale například i Národní banky pro financování rozvoje. A pak jsou tam eh, některé věci, kde nesouhlasím s Evropskou komisí, například u článku 8, kde komise říká, že ty projekty, které budou moci čerpat podporu, by měly obsahovat nebo demonstrovat, prokázat, že budou ziskové. Ale velká část těch způsobilých projektů by eh, mohla v podstatě přinášet pouze nízký zisk a tím pádem by je vlastně nešlo realizovat. Ale zde vlastně není nějak odůvodněné, jak eh, říct, jak si takový to eh, projekt by třeba poté nemohl jaksi eh, mít odpovídající návratnost. Ale my bychom naopak měli zajistit financování pro všechny schválené příjemce. Především bychom také měli místním orgánům dát možnost, aby přijímali další e, finanční závazky. A nyní se velice těším na vaše komentáře, e, které využiji při další práci na tomto dokumentu. Děkuji mnohokrát eh, za představení vaší vize a návrhu stanoviska. Nyní budeme pokračovat úplně stejně. Nejprve budou hovořit stínoví zpravodaji a poté budou hovořit další členové výboru ITRE, kteří si přejí k tomuto bodu vystoupit. Stínoví zpravodajové, nejprve tady máme za EPP paní Marii Spiraky, prosím. Thank you, chair. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Klok za vynikající práci na této zprávě. My jako EPP naprosto souhlasíme, že je třeba poukazovat na důležitosti systému partnerství veřejného soukromého sektoru. To totiž podpoří dopad tohoto úvěrového nástroje. Rovněž také třeba upřesnit způsobilost jednotlivých subjektů, zařadit sem různé subjekty, včetně těch, které vykonávají veřejnoprávní funkce, byť jsou subjekty soukromými a to všechno v rámci ustanovení o energetických zdrojích z, z eh, plynu a včetně ustanovení o emisí. Pokud jde o zemní plyn, tak zde je třeba tuto roli více upřesnit pro další řešení. Měli bychom sem zapracovat i vodík, to by se mělo objevit i v celém nařízení o úvěrovém nástroji. Kromě předchozího pozměňovacího nástroje bych, pozměňovacího návrhu bych ráda ještě předložila další pozměňovací návrhy. A to, co se týče oblasti působnosti financování. Zaprvé si myslím, že tento nástroj musí být dostatečně flexibilní. Musíme pamatovat na to, že bychom měli pamatovat právě na ty způsobilé subjekty, eh, potom granty, kdy ty musí navazovat na způsobilost jednotlivých subjektů. Toto by bylo třeba upravit. To je za prvé. A za druhé, eh, kontrola způsobilosti zde by měla být další podmínka. Podle komise platí, že projekty nedostanou v takovém případě podporu dle jakéhokoliv dalšího programu. To si myslím, že omezuje celou věc, pokud se snažíme o doplňkovost, zájemnou doplňkovost jednotlivých evropských prostředků. My bychom v tomto ohledu předložili další pozměňovací návrh. V tuto chvíli vám poděkuji za vaši spolupráci a za pozornost, kterou jste nám věnovala. Děkuji. Děkuji za SAD Paní Cetarína Penková má slovo jako stínová zpravodajka za SAD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já bych ráda poděkovala paní Kloc za její práce. Myslím, že bychom měli využít stávající příležitostí, které se nám skytají a měli bychom se orientovat na klíčové priority, které bychom mohli naplnit, pokud zajistíme odpovídající investice, odpovídající objemy. Já myslím, že jsou to velice důležité priority, na které bychom měli upozornit. Za prvé bychom měli zajistit, aby nedošlo k dalšímu prohlubování rozdílu mezi jednotlivými regiony Evropské unie. Ne každý začíná se stejnými podmínkami. Měli bychom se soustředit na nejdotčenější regiony. Měli bychom také udělat maximum pro to, abychom podpořili živobytí pracovníků, zaměstnanců, kteří budou nejvíc zasaženi přechodem na eh, ekologičtější a optimizovanější ekonomiku. Nikoho nesmíme opomenout. Tento nástroj by měl dát eh, možnost veřejnoprávním orgánům investovat do projektů, které nutně nejsou projekty ziskovými, ale jsou to spíše projekty, které se soustředí na zajištění udržitelné zaměstnanosti. A já doufám, že členské státy představí více projektů v tomto duchu v rámci své vlas, svých vlastních plánů přechodu eh, spravedlivé transformace. I zde se uvádí, že není potřeba se soustředit na eh, projekty, které nesledují naše dlouhodobé eh, klimatické cíle. Také si myslím, že bychom měli podpořit projekty, které se opírají o energetické zdroje, které patří do této transformace, které jsou v některých regionech Evropské unie zcela zásadní, které se teprve prosazují a my eh, předložíme ve svých dalších pozněcích návrzích eh, upřesnění tohoto základního směřování. Děkuji. Děkuji paní Penková za Reňu. Paní Michalová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych ráda poděkovala paní zpravodajce za vynikající práci. Děkuji také za možnost pracovat na tomto návrhu. Je to dobrý odrazový mustek pro další práce. Za Renew Europe mohu říci, že je to velmi důležité, že v nařízení se objevuje tento úvěrový nástroj v rámci mechanismu spravedlivé transformace a celé to patří do návrhu zelené dohody. Je dobré, že se zde pamatuje na cíle zelené dohody, například a cíle na roky 2030 až 2050 jsou zde rovněž zohledněny z hlediska energetického mixu. Je velmi důležité, aby se tyto priority objevovaly v samém středobodu celého mechanismu. My cíle spravedlivé transformace můžeme dosáhnout tehdy, pokud bude docházet k náležité koordinaci mezi jednotlivými pilíři. A mezi ně patří i e, úvěrový nástroj pro veřejnoprávní sektor. My plánujeme připravit úpravy tohoto textu a pozměňovací návrhy se hlavně soustředí eh, na energetické a klimatické cíle přechodu transformace. Pak eh, jsou zde investice do čistých technologií, do infrastruktury, včetně obnovitelných zdrojů a včetně dekarbonizace dopravy, ekologické a udržitelné mobility. Pak je zde investice do výzkumu, vývoje a digitalizace, což je také velice důležité. Také plánujeme připravit pozměňovací návrhy na posílení důrazu na některé sektory, některá území, která byla zvláště dotčena transformací vzhledem k směřování k cílům na roky 2030 až 2050 pro Evropskou unii, s tím, že však to nejsou záležitosti, které jsou už uchopeny v rámci prvního pilíře. Další části, kterou, které se budeme věnovat, jde o zajištění koordinace a doplňkovosti mezi jednotlivými nástroji, to znamená mezi tímto nástrojem a dalšími nástroji Evropské unie, jako je Horizont eh, Evropa, InvestEU a další, jelikož dobrá koordinace a vzájemné se doplňování nám může zaručit úspěšnost projektů, které budou realizovány veřejnoprávním sektorem. Já vám tedy mnohokrát děkuji za vynikající práci a těším se na konstruktivní spolupráci a práce na tomto materiálu. Děkuji a pan Borke za ID. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce je důležité zohlednit eh, dopady eh, klimatických změn a eh, je také jasné, že tato politika a politika energetické transformace již poměrně silně zasahuje některé členské státy. A já se obávám, že pokud budeme podporovat eh, pouze některé členské státy, tak vlastně eh, budeme tím podporovat eh, tu rétoriku dvourychlostní Evropy. Já se domnívám, že ta zpráva obsahuje některé pozitivní prvky, například důležitost nezávislosti, toho, co si rozhodnou eh, členské státy, spíše než Evropská investiční banka. Pozitivní je také zdůraznění důležitosti zemního plynu, který by měl být eh, důležitým nástrojem eh, přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Ale důležité je také to, aby finální verze této zprávy obsahovala odkaz na taxonomii, kterou obsahuje i návrh komise. V té eh, zprávě se vyčerpávajícím způsobem hovoří také o eh, problematice zaměstnanosti, o eh, dopadech a důsledcích nezaměstnanosti v uplynulém roce a komise slibuje, že nikdo nebude opomenut, ale na druhé straně příliš nevidím nějakou konkrétní strategii pro vytváření nových pracovních míst. Na závěr chci říci, že to největší riziko spočívá v tom, eh, že vytváření nových eh, pracovních eh, míst poté nastane v těch zemích, které nejsou až tolik zasaženy nezaměstnaností. Děkuji. Místa Mikuláš Peska. Pan Pexa, prosím. Please. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré odpoledne, dámy a pánové. V první řadě si myslíme, že tento nový nástroj bude instrumentální v tom, že transformujeme svoji eh, ekonomiku v udržitelnou. A proto se musíme postarat, aby všechny investice sebou nenesly eh, žádné neblahé důsledky, jak jsou definované v pravidlech o taxonomii. Já to chci zdůraznit jenom ještě jednou a chci toto skutečně podpořit. Nástroj pro financování plynových projektů, to je něco, co vítáme. Nicméně ve výsledku bychom se rádi zbavili svojí závislosti na fosilních palivech. Spravodaj i Shadows doufám budou otevřeni návrhům k tomu, aby vznikl eh, nástroj, který bude využívaný na úrovni regionálních a lokálních eh, úřadů. Takže nějaké prvky, které by zlepšily zodpovědnost a eh, příjemců, stejně jako transparentnost celého procesu, by byly jistě na místě musí platit všech úvěrové podmínky úplně stejné jako za všech jiných okolností a v cílových regionech by neměly zůstat místní entity uzamčeny v minulosti, naopak by měly směřovat směrem k čistší budoucnosti. Zatím nejsme schopni přijmout ten eh, návrh tak, jak leží a běží, ale jsme připraveni se zamyslet nad tím, jak ten nástroj učinit atraktivnějším, zejména pro regiony, kde je nejpotřebnější. Také se musíme postarat o to, aby byly čerpány veřejné prostředky efektivně a nebyly zneu, zneužívány. Zejména vedlejší produkty investicí, jako jsou různé studie, plány, statistiky a tak dále, musí být vždy dostupné, přístupné a otevřené pro všechny občany. To patří mezi změny, které podle nás povedou k větším úsporám a také k lepší transparentnosti a veřejné kontrole nad celou věcí. Ale děkuji vám a děkuji vám za tento zajímavý návrh. Děkujeme, pane Pexo. Teď za GUE paní Sandra Pereira, která zastupuje paní Siru Rego. Děkuji. Já chci také poděkovat zpravodajovi a nebo zpravodajce a chci dále zdůraznit, že veřejný sektor je nesmírně důležitý a jejich služby jsou klíčové pro naši ekonomiku, zejména v poslední době a zejména v oblastech, kde jsou strukturální problémy. Takže tento mechanismus by měl vycházet z logiky zadlužení v některých členských státech, které ovšem považuje eh, k, který směřuje k privatizaci, k centralizaci a jde to proti zájmům pracujících a proti kohezní i teritoriální soudržnosti. Takže my si stojíme za tím, že tento nástroj nezapadá do výpočtu evropského semestru. Tento mechanismus eh, pro veřejný sektor by měl podpořit eh, efektivním způsobem veřejný sektor. Příjemci musí být veřejné entity nemůže sloužit k tomu, aby si půjčovali soukromé subjekty nebo nějací prostředníci a nesmí kvůli němu vznikají, vznikat nové, nová partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. To se ve zdravotnictví bohužel občas děje a není to na místě. Prostředky, které se mobilizují z tohoto mechanismu, musí být dostatečné a je třeba je také posilovat. Takže potřebujeme mít sociálně spravedlivou transformaci. To je důležité. Musí to být solidární, musí to podporovat eh, sociální i územní soudržnost, stejně jako rozvoj těch nejvíce znevýhodněných regionů. Děkuji. Děkuji. Teď nás čeká druhé kolečko členů INTRE a nejprve paní Eva Majtet. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za to, že zlepšila tento návrh a odvedla na tom velice usilovnou práci, aspoň do této chvíle. Pan předseda už říkal na začátku při úvodním poznámkách k tomuto textu, je důležité myslet na to, že tento nástroj je jenom jedním eh, z nástrojů JTM. Je to nástroj, který je zacílený převážně na tu spravedlnost té transformace, spíše než na tu samotnou energetiku. Když se na ten text podíváme, jde tam o tu spravedlnost. Tento úvěrový nástroj se zaciluje zejména na otázky sociální a problémy v sociální oblasti. Eh, směřujeme k uhlíkové neutralitě a nese to sebou problémy. A je tedy důležité, abychom eh, ten rozsah působnosti, způsobilosti, abych byl dostatečně široký, aby pokryl eh, co nejširší možnou, možné, možný počet příjemců. Často to jsou možná soukromé subjekty, které nepři, nepřispívají k cílům zcela přímo, ale přispívají i přesto. Předložila jsem už pozměňovací návrh, který zmírňuje ten restriktivní jazyk, pokud jde o tu adicionalitu. Neměli bychom říkat, že projekty se nebudou financovat bez grantů, protože to by mohlo omezit využívání tohoto nástroje a ve výsledku by to mohlo vést spíše k tomu, že bude zatěžující. Takže to by byly takové dvě hlavní poznámky. Já bych chtěla poděkovat ještě jednou zpravodajce, stejně jako stínovým zpravodajům. Děkujeme. Pan Nikolas González Casares. Ano, děkuji. Strukturální změny v Unii jsou nezbytné, pokud jde o dekarbonizaci ekonomiky. Souhlasím tedy se zpravodajkou. Musíme myslet v tomto nástroji na to, že ne všechny regiony, ne všechny sektory, ne všichni občané mají stejný výchozí bod. Nemají ani stejné kapacity a nemají stejnou schopnost regio- re- reagovat. Můj region Galicie utrpěl, je to uhelný region, a je to problematické při dekarbonizaci. Vede to ke ztrátně zaměstnání, místní pracující nevědí, co mají dělat se svým pracovním životem a my stále se snažíme udržovat některé firmy a potřebujeme evropskou podporu k tomu, abychom to změnili tuto část výrobního řetězce. Teď současná krize nám ukázala, že obnova musí přijít ve správnou chvíli. Souhlasím tedy se s paní zpravodajkou, že tento nástroj musí podporovat po nějakou přechodnou dobu eh, například zemní plyn, což je fosilní palivo, ale je to součástí transformace. Potom bude potřeba další přechodná, přechodné období z tohoto přechodného období. Ano. Dostupnost těchto financí musí být eh, ve jménu závazku do roku 2050, pokud jde o klimatickou neutralitu. Teď pan Richo Teras. Ano, děkuji. Jenom jedna drobnost, kterou ale chci znovu zdůraznit. Je důležité zmínit i, e, i ropu v, té, v tomto mechanismu. Na rozdíl od uhlí na ní často zamí, zap, zapomínáme zejména za břidli, břidličový plyn a břidličnou ropu, protože je to poměrně neznámé v Evropské unii jako zdroj, protože se to eh, nachází zejména v Estonsku a částečně v Německu. Nicméně břiblice to je, prů, to je prostě průmysl, který poskytuje řadu pracovních míst, která nyní ztratíme eh, v rámci klimatické transformace a proto je důležité ji zmínit aby všichni, kdo pracují v tomto odvětví, mohli také těžit z JTM. Jedná se o rovný přístup k lidem, kteří odvádí vlastně stejnou práci napříč Evropskou unii. Děkujeme. Pane Terasi, Bernil Weiss. Děkuji. Ano, je to důležitý text k tomu, abychom splnili klimatické cíle. Pokud máme uspět, tak potřebujeme, aby se všichni zapojili a je důležité tedy katalyzovat potenciál, ať už v, v soukromém nebo ve veřejném sektoru a v partnerství mezi nimi. Musíme tedy komplexním způsobem podpořit tím tyto, tato partnerství a máme tady otázku jako například nakládání s odpady, nakládání s vodou a energetickou efektivitu. K tomu potřebujeme rovné podmínky, level playing field a také potřebujeme mít síť ověřených postupů, v těchto partnerstvích. Musí to být nákladově účinné, stejně jako klimaticky účinné. A tady si můžeme vzájemně vypomoci. Až nakonec můžeme být skutečně lídry v oblasti transformaci a odkázat svým dětem lepší, silnější, zelenější Evropu. Doufám, že se na tom všichni shodneme s paní Klok i se stínovými zpravodaji a budeme na tom i do budoucna pracovat. Je to důležité stanovisko. Děkujeme. A teď ještě krátké vystoupení za Evropskou komisi, za DG Regio. Máme paní Anu Wagner, která se, myslím, připojila na dálku. Ano. Thank you, chair. Ano, děkuji. Děkuji za tuto velice živou a informovanou debatu. Chtěla bych také poděkovat zpravodajce za toto stanovisko, protože se skutečně zabývalo těmi nejdůležitějšími otázkami a zároveň i technickými požadavky, technickými body, díky kterými potom zlepšíme efekt a dopad celého úvěrového nástroje pro veřejný sektor. Uh, co mi tedy vyplývá z debaty? Je, že je řada otázek, řada problémů, ale tři z nich jsou klíčové. Z toho, co tady zaznělo, alespoň z našeho pohledu. Za prvé, celkový rozsah působnosti, pokud jde o příjemce. Kdo tedy může být příjemcem? Beneficiary. A tady si komise přemýšlí takovým způsobem, že musíme prosazovat takové projekty, které jsou navázané na veřejný sektor nebo jsou jeho součástí. To by znamenalo nejenom veřejné entity, které jsou skutečně veřejné, ale také e, takové aktéry, kteří vstupují a skutečně poskytují veřejnou službu pro veřejnost. Takže ta zmínka o Public Service Mission, mission mise pro veřejn, veřejnou službu, to tam je z tohoto důvodu. Pro komisi to je něco, co se obírá takovým směrem, eh, který vlastně podporuje celý ten návrh. To je takové vlákno, které ho spojuje. Pokud jde o způsobilost, já si myslím, že to je oblast, kde máme řadu věcí, které musíme zvážit. Komise předložila tento návrh a snaží se ho sladit. Snaží se sladit myšlení o rozsahu eh, s myšlením o intervenčních oblastech. Evropská investiční banka se toho také drží a myslím si, že je to plně v souladu s celou s celým JTM a se všemi nástroji, které souvisí s tímto mechanismem pro spravedlivou transformaci. Takže fond, A potom ty intervence pro zemní plyn, tam to nebylo dovoleno a to je právě, to se ubírá směrem uvažování, eh, kterým jsme se chtěli obírat od začátku, alespoň za komisi. A třetí věc, která vyvolala pozornost, je kombinace financo- způsobu financování. A tady bych jenom varovala za komisi, že ta komplementarita a synergie, které provází všechny ty programy a všechny projekty, které potom mají splnit svůj účel, naplnit ten dopad, naplnit eh, tu efektivitu, tak abychom měli skutečně úspěšnou transformaci. Tomu se nesnažíme nikde, žádným způsobem zabránit, ale zabránit dvojímu financování a snížení adicionality a celkovému objemu investicí. To je něco, co je pro nás vlastně základní důvod, proč v návrhu nedovolujeme kombinovat financování z různých zdrojů. Ty tři pilíře JTM jsou velice konkrétní a mají, jsou zcela jasně vymezeny. A já vám ještě jednou děkuji za to, že jsem mohla vystoupit v tomto kontextu a těším se na finální verzi tohoto stanoviska. Děkujeme, paní Wagner. Teď dám slovo paní zpravodajce. Bardzo dziękuję e, wszystkim sprawozdawcom. Děkuji mnohokrát. Já děkuji všem stínovým zpravodajům a všem, kteří se vyjádřili v této velice zajímavé diskusi. Děkuji za podnětné komentáře a připravené pozměňovací návrhy, které samozřejmě zanalizujeme. A děkuji také za jasně vyjádřenou pozici Evropské komise. Ten eh, náš úkol bude samozřejmě velmi obtížný, protože máme poměrně rozrůzněné pozice, například pokud jde o zemní plyn a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Přesto doufám, že v průběhu té práce dokážeme nakonec nalézt schodu. Tak, aby všichni byli alespoň trochu spokojeni s tímto nástrojem na poskytování půjček, který je velice důležitou součástí boje s krizí následující po pandemii, ale je také velice důležitý pro rozvoj našeho kontinentu. Jsem přesvědčena, že se nám nakonec podaří dospět takové pozici, která zohlední vaše připomínky Především ty vaše komentáře, u kterých eh, není příliš mnoho pochybností. Takže ještě jednou děkuji za tuto diskusi a čeká, těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, nezapomeňte, prosím, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra, středa 2. září ve 12 hodin v poledne. A jak jsem již říkal u předchozího bodu, pravidla zde platí také stejná. Předkládejte pozměňovací návrhy v angličtině a snažte se za ně e, zařadit co nejvíce vašich kolegů. To je tedy, není povinné, ale je to silně doporučováno. A přecházíme k dalšímu bodu, k bodu číslo 8. Je to poslední bod dnešního pořadu jednání a bodem je zavedení programu Invest EU, zvážení návrhu zprávy, pan zpravodaj Kelly předloží svůj návrh stanoviska k tomuto důležitému návrhu, tedy k zavedení programu Invest EU. Návrh je součástí víceletého finančního rámce. Komise stahla svůj původní návrh, který předložila v květnu 2018 a v květnu tohoto roku předložila návrh nový. Ten nový návrh má změněný rozsah působnosti tak, aby lépe odrážel potřeby evropského hospodářství po pandemii. Ten nový návrh rovněž rovněž eh, odráží částečnou eh, dohodu eh, o Invest EU, ke které parlament a rada dospěly v dubnu 2019. Příslušné výbory jsou Budge a Econ. ITRE je přidružen podle pravidla 57 o sdílených pravomocích a podobně jako u dvou předchozích návrhů zde v těch eh, příslušných výborech je velice těsná lhůta. Ve výboru Bač a Ekon by se mělo hlasovat 12. října, takže o našem stanovisku v ITRE bychom měli hlasovat 1. října. A tímto vyzývám pana Šona Kellyho k tomu, aby svou zprávu představil. Děkuji tento návrh je směřován na podpoření programu Invest EU. Je to součást programu obnovy, pane předsedo, a je to součást reakce na pandemii COVID-19. Je to návrh, který se domnívám, že je vítaný. Myslím, že to bude účinné řešení pro okamžité investice v zájmu dlouhodobé prosperity a dlouhodobé konkurenceschopnosti. Je to nové jsou to nové strategické příležitosti v zájmu budování nového evropského hodnotového řetězce, novou, chceme novou průmyslovou strategii Evropy. Je to činnost směřující do investic, investic do kritické infrastruktury, Snažíme se pracovat v rámci víceletého finančního rámce, navázat na předchozí programy, bohužel však eh, došlo k výrazným škrtům v programu InvestEU. My se však domníváme, že návrh z roku z, z 29. května nám umožňuje nadále rozpracovat tento text a tento návrh. Bohužel ty škrty jsou politování hodné. Chtěli jsme podpořit investice, které se v minulosti ukázaly jako úspěšné, ale ten takzvaný plán Junkra, ten eh, spustil možnost dalších investic ve výši 540 miliard. Bylo to směřováno na malé a střední podniky a další subjekty s tím, že rada nakonec tento eh, nástroj neupřednostňovala a my za ně musíme bojovat. Já jsem předložil návrh minulý týden a, a z původního textu jsem se až tolik neodklonil. Eh, změny nejsou zdaleka zásadní. Myslím si, že v tuto chvíli máme před sebou velice dobrý kompromisní text. Eh, jsou zde politické body, na které upozorňuji. Jednak je to podpora malých a středních podniků v rámci této strategické příležitosti. Dále je zde dohoda ve výboru na tom, že by ty všechny, zúčast, všechny subjekty, všechny příjemci měli těžit z jednotlivých možností, pokud byli zasaženi eh, pandemí COVID-19 je zcela zásadní, aby tyto prostředky byly směřovány právě těm, kteří mají ty nejvíce omezené eh, možnosti. Je potřeba, aby tyto investice byly řešeny co možná nejstrategičtěji. Zároveň je třeba klást důraz na klimatickou oblast a digitální oblast investiční možnosti mohou pokrývat celou řadu, celé spektrum různých možností. Měli bychom však eh, zároveň zajistit, aby nebyly ohroženy jakékoliv jiné prvky. Musíme dosáhnout toho, že by to byla investice do veliké míry transformativní, proto je třeba eh, dobře nastavit priority. Dekorbanizace, digitalizace ekonomik, eh, to budou určitě strategické priority Evropské unie v následujícím období. Zároveň se musíme věnovat klimatickým cílům z roku 2019. Musíme navázat na to, co dojednala Evropská rada a musíme dosáhnout snížení, zvýšení eh, o 50%, tak jak to bylo dohodnuto, až na 60%. Jako zpravodaj musím říci, že stanovisko tohoto výboru v minulém roce to se spíše přiklánilo k 65%, proto si myslím, že bychom mohli tento kompromis ještě dále upravit. Také je třeba zajistit správnou komunikaci, zvláště u těchto strategických veřejnoprávních investic. Měli bychom nahlas říkat, že je to v reakci na pandemii COVID-19. Zvláště v mém volebním okrsku se toto osvědčuje, jelikož všichni se táží, proč Evropská unie nečiní víc, proč nereaguje intenzivněji na pandemii COVID-19. Tohle je konkrétní příklad podobného řešení. A my musíme být schopni odpovídajícím způsobem zareagovat. Invest EU je program, který byl poslední dohodou Evropské rady značně poškodě, poškozen. Jsme, jsme v tuto chvíli na úrovni o 44 miliard nižší, což je politování hodné a neakceptovatelné. Nenavazuje to naprosto vůbec na úspěšnost předchozích období a nenavazuje to na potřebu podnícení ekonomiky. Já myslím, že jako Evropský parlament musíme se jasně a důrazně zasadit o to, aby jednotlivé projekty tohoto typu byly nadále realizovány a to co nejefektivněji. Já musím říci, že i dohoda s Kotobu navazovala na moje konstatování. Ukázala totiž, jak byly jednotlivé ekonomiky podpořeny. My jsme, máme před sebou velký boj, pokud chceme dosáhnout toho, co je podle mého v nejlepším zájmu našich občanů a našich ekonomik. Já se těším na další příspěvky z úst stínových zpravodajů. Thank you so much, Mr. Uh, Kelly. I go... Děkuji, pane Kelly. A v tuto chvíli prosím stínové zpravodaje na dvě minuty za SAD pana Eva Kejli. Prosím, máte slovo. Miss Kylie, please press the speak button. Yes, now you can. Okay. Uh, thank you, Chair. It's Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že vás všechny vidím. Děkuji panu zpravodaji, panu Kelimu za tuto vynikající práci, velice důležitou práci. Myslím, že je to velmi dobrý začátek diskuze, velmi dobrý podklad pro diskuzi o Invest EU k jednotlivým bodům. Evropská unie potřebuje odolnou ekonomiku potřebujeme si v prvé řadě nadefinovat eh, pojem odolnosti. Myslím si, že musíme podpořit jednotlivé investice, digitální transformaci. Je také důležité se věnovat podnikům jako takovým, dlouhodobé strategie, konkurenceschopnosti. To by měl být urychlovač jednotlivých podnikatelských modelů. Bohužel eh, tlumočení není možné vzhledem k tomu, že výstup je natolik nekvalitní a neslyšíme nikdy celou větu. Omlouváme se. proposal provide funding for strategic infrastructures in the areas of healthcare,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 Rádi bychom se ujistili o tom, že financování této strategie zároveň neoslabí další sektory. Pak k otázce obrany a kyberbezpečnosti. To je zákaz přesunu prostředků do komerční sféry.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 cannot um, can fulfill its obligations to create incentives for them to join. And the final point, we welcome the proposal for the, of the Commission. Vítáme návrh komise týkající se 60 také investic do zemního plynu. Nechceme eh, toto vyloučit, ale musíme se důrazně vyhradit z hlediska podmíněnosti. To je naše podmínka. Děkuji. Thank you, thank you so much, Eva. I go now to Mr. Dragoš Pislaru, the shadow. Teď pan Pislaru, stínový zpravodaj za Renew. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě poděkoval panu Kellymu za jeho práci na tomto textu. Uh, Potěšilo mě, když jsem četl pozměňovací návrhy, že máme důležitou úlohu pro malé a střední podniku a snažíme se udělat co největší vazbu na ekosystémy a investiční politiku. Naše pozměňovací návrhy se ubírají stejným směrem, Zdůrazňujeme význam digitální transformace tím, že chceme InvestEU eh, využít k rozšíření sítě klastrů a hubů pro digitální inovaci napříč Evropou. Ty investice by měly také sloužit eh, inovaci eh, v oblasti výstavby, v oblasti stavebního sektoru. Také bychom neměli zapomínat na další příjemce, to je další generace a tady bychom skutečně měli využívat sociální di- dimenze Invest EU, tak abychom to spojili s například zárukou pro mladé, zárukou pro děti, eh, také v oblasti školství a vzdělávání. Tady jsou to totiž investice se sociálním dopadem. Máme už vlastně ověřené postupy z jiných projektů. Dále, zelená transformace, to je něco, co je pro nás také výzvou a je důležité zdůraznit, eh, že ty principy transformace musí být navázané i na tuto problematiku protože chceme přechod na eh, uhlíkově neutrální ekonomiku a potřebujeme k tomu i poradenské služby, které v tom budou klíčové. Já se těším na další spolupráci na tomto textu. Děkuji. Ano, děkuji. Teď prosím panu Borky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Komise Invest EU přisuzuje eh, stejnou důležitost eh, jako v minulém finančním rámci Fondu pro strategické investice. Jehož schopnost mobilizovat eh, investice byla značně spochybněna eh, Evropským účetním dvorem eh, ve zprávě zveřejněné na začátku roku 2019, ale tu, ta kritika zaznívala i od malých a středních podniků samotným. Hovořím tedy o skutečné kapacitě Fondu pro strategické investice začlenit tyto podniky Eh, do své působnosti. Proto je velice eh, a v podstatě z toho vyplývá, že pro většinu malých a středních podniků eh, ten fond pro strategické investice jaksi nebyl, nepodpořil je a naopak podpořil ty velké podniky, které vlastně tu podporu nepotřebují. A aby se toto nestalo i z InvestEU, je důležité korigovat eh, ty problémy, ke kterým došlo v minulosti, jak jsem právě zmínil. Myslím si, že ta, ten návrh stanoviska je určitě velice podnětný, ale je třeba více se zabývat to různorodostí malých a středních podniků, především v oblasti inovací. Výrobní sektor je eh, naprosto ústředním sektorem evropského hospodářství a zde je velice důležité, především při podpoře vědy a výzkumu a inovací, zajistit jaksi přístup k těm, inovat, k těm financím i těm, kdo nejsou přímo zapojeni do inovací. A zde vítám e, to, co stojí v článku 7 odstavci 1, že se tedy pomůže i jiným podnikům e, s tím, aby se mohli digitalizovat, ne pouze těm inovačním. Pokud jde o podporu malých a středních e, podniků, když čelí té transformaci ekonomiky, tak tam je třeba přihlédnout ke skutečným potřebám malých a středních podniků. Závěrem tedy vítám podporu přeshraniční, ale je třeba si také připomenout, že přístup k financím musí být dostatečně flexibilní, tak, aby skutečně umožnil malým a středním podnikům v každém členském státě, aby dokázal případně budovat nadnárodní partnerství. A na závěr chci poděkovat panu zpravodaji, že zmínil ve své zprávě sektor cestovního ruchu. Myslím si, že to je také velice důležitý bod. Děkuji. Děkuji za zelené pan Blos. Um, Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji panu Kelemu za zprávu. Myslím, že i my s politováním konstatujeme, že došlo k tolika škrtům, zvláště tedy s ohledem na Invest EU. Je důležité říci, že před námi stojí výzva překonat krize COVID a zároveň podpořit naši ekonomiku a investovat do inovativních projektů a společností tak abychom byli odolnější, abychom byli schopni se postavit i klimatické krizi. Proto se domnívám, že je důležité tento nástroj využívat nadále tímto způsobem. Musíme se zamyslet nad jednotlivými investičními možnostmi, například udržitelná infrastruktura. Otázka zní, jestli bychom mohli toto využít pro účely klimatických výdajů u strategického investičního okénka bychom možná mohli eh, se dostat až na 65%. Jsem velice rád, že upozorněte na nutnost a zviditelnit a zmatatelnit eh, tuto záležitost evropským občanům, protože evropští občané potřebují vědět, že Evropská unie dělá něco hmatatelného. Uh, proto si myslím, že bychom měli vyčlenit určité prostředky třeba na eh, energetickou účinnost nebo na obnovitelné zdroje a tak to prezentovat tak, aby bylo zřejmé, že Evropská unie je připravena například realizovat program solárních panelů nebo větrných parků, což je něco, co už je hmatatelné, ale zároveň to zajišťuje určitou bezpečnost projektům. Pak je zde ještě jedna legislativa, která v tuto chvíli je zpracovávána, a to na téma autonomie a klimatického práva. A my bychom měli na tuto legislativu navázat. Například v klimatických předpisech se objevuje ten takzvaný streamlining, neboli promítnutí této oblasti do dalších eh, politik. Měli bychom tohle uchopit jak se komplexněji v rámci celé evropské legislativy. Já se velice těším na spolupráci jednak s panem Kellym a jednak s ostatními stínovými zpravodaji. Jsem přesvědčen, že uspějeme. Děkuji. Děkuji, pane Blosy, a prosím pana Krasnodebského. Děkuji vám. Chtěl tož poděkovat panu. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo, děkuji panu zpravodaji za práci nad tímto stanoviskem. Myslím si, že v řadě bodů si jistě porozumíme, například eh, pokud Eh, jde o malé a střední podniky, které jsou velice důležité, také na ten eh, sektor eh, cestovního ruchu, na který pan Kelly upozorňuje, rovnováha mezi transformací zelenou a digitální. Ale chtěl bych také zdůraznit, že se domnívám, že hlavním cílem toho programu InvestEU by mělo být budování evropského hospodářství prostřednictvím investic. A zde je obtížné potom souhlasit s návrhem eh, komise na zvýšení těch klimatických eh, výdajů, protože eh, teprve až když komise předložila svůj původní návrh, tak ta hospodářská situace byla mnohem lepší, než je nyní, kdy tedy byly najednou stanoveny mnohem vyšší Prahy. A pokud jde o jednání parlamentu a e, rady, myslím si, že bychom neměli spochybňovat e, to, na, co, na čemž se Rada a parlament již dohodli. A komise ale toto činí, mění vlastně i některé ty prvky, na kterých se Rada s parlamentem už dohodli. Já bych proto navrhoval vrátit se k těm, tomu předchozímu Prahu, kterých byl 50 Dále se v tom návrhu také hovoří o tom, že by měla být podpořena jaderná energetika. Víme, že pro řadu členských států je to naprosto zásadní, aby splnili ty klimatické cíle. A podpora jaderné energetiky byla obsažena i v Junckerově plánu. V tom programu se rovněž hovoří o určité otevřenosti eh, obraného průmyslu. Možná proto, protože eh, komise chce určité prostředky omezit, ale je třeba si klást otázku, zda program InvestEU bude skutečně vhodným nástrojem, protože na posledním summitu jak si eh, se na tom naši představitelé neschodli. Eh, A nyní zahajuje druhé kolo vystoupení členů ITRA, nutně eh, stínových zpravodajů. Prosím pana Pípra, děkuji, pane předsedo. V prvé řadě myslím, že je poněkud škoda, že jsme horizontálně nenávázali na plán obnovy, protože se mi to jeví tak, že my budeme zde podporovat něco, co se paralelně podporuje jinde, stane se z toho chaos. Tohle jsme mohli předvídat. Za druhé, proč 50 až 55 či 65 mělo být vyčleněno na ochranu klimatu. Jsou zde další projekty, které by mohly být také přínosné z hlediska životního prostředí a mohla by to být zároveň investice do budoucna, například cestovní ruch, to by byla veliká investice. Ehm, máte-li třeba environmentálně šetrné řešení eh, přímořských oblastí. To si myslím, že by byla varianta. A dále bych chtěl říct, že Evropský parlament řeší otázku transparentnosti a my v rozpočtové kontrole chceme být do všeho zapojeni, chceme vědět, co se děje a Evropský parlament musí uh, tyto uh, diskuze podporovat, aby bylo zřejmé, kam jdou které prostředky. Prosím a prosím pana Hajšla. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo, vážený pane před, předsedo, vážený pane zpravodaj a vážení kolegové. Já jsem zpravodaj pro nástroj pro platební schopnost. Bohužel evropští představitelé to, t, tuto část vyškrtli z eh, toho celkového rámce. Já doufám, že se podaří dosáhnout eh, uhlíkové neutrality. Já se obávám však, že některé z těchto prvků by se mohly vytratit v legislativním procesu. Já bych chtěl teď upozornit na několik bodů, které si myslím, že by se zde měly určitě objevit. Jednak si myslím, že Invest EU by se mělo zasadit o sociální pokrok a zaměstnanost. Měli bychom zde dát finanční výhody společnostem, které jsou schopny tyto cíle plnit a zasadí se o splnění cílu do roku 2050. Tyto, tyto společnosti by se měly zavázat vytvářet udržitelné a kvalitní pracovní příležitosti v rámci činnosti Evropské unie. To nejsou společnosti, které jsou registrovány v daňových rájích. Investiční výbor by měl eh, tyto prostředky rozdělovat tímto způsobem, zároveň by měl zajistit vyváženost mezi jednotlivými regiony, měl by by se rovněž také věnovat regionům, které jsou ekonomicky nejvíce zasaženy. Měli bychom dobře nastavit způsobilost podniku, subjektů, zvláště se věnovat eh, malým a středním podnikům. Měli bychom jim snížit administrativní zátěž, která vždycky souvisí s jakoukoliv žádostí o finanční prostředky. Myslím, že by to byl pozitivní signál, ovšem škrty ve strategických programech, které jsou tak velmi důležité a které zasahují i do našich priorit, jako je Invest EU, to je je něco, co bychom neměli ponechat stranu, nad čím bychom neměli přivírat oči. Děkuji. Děkuji, pane Hešle. A v tuto chvíli prosím paní kolegyni Evu Mindel. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, chtěla bych mu poblahopřát za to, že se mu opět podařilo zkvalitnit celý návrh. Já vám tři připomínky, které bych ráda řekla. Za prvé, domnívám se, že návrh přináší potřebný důraz na digitalizaci a modernizaci technologií, což patří pod eh, klimatickou transformaci, ale zároveň je to stejně důležité jako klimatická tra- transformace z hlediska prosperity našich ekonomik. Zároveň bych chtěla upozornit na poradenství, které by se v rámci Invest EU mělo objevit eh, s tím, že poradenství neexistuje pod žádným jiným pilířem eh, celého mechanismu. Myslím, že by poradenský úzel Invest EU měl poskytovat hlubší podporu, a to nejenom v případě zpracování žádostí, ale i v rámci celého spektra zdrojů GTM. A v neposlední řadě bych chtěla říct, že by se mělo vše spravovat regionálně prostřednictvím odborného zázemí přímo na místě, které má dlouholeté zkušenosti. Já si myslím, že je to dobré z hlediska toho, aby ta úroveň poradenství byla nutnou podmínkou efektivních investic. Já jsem moc ráda, že kolega odvedl zatím tak vynikající práce na zpracování stanoviska, protože já jsem se podílela na Invest EU od samého počátku, tehdy se tomu říkalo Junkrovi prostředkem. Myslím, že jako evropské instituce už jsme ušli dlouhou cestu od té doby, kdy v tuto chvíli lze říci, že se tyto prostředky mnohem více zasazují o evropskou ekonomiku. Děkuji. Pan Berkvist, prosím. Děkuji. Ano, je to skutečně problematické, to už tady zaznělo, že došlo k těm škrtům, to je samozřejmě problém a často se to ještě překrývá v některých oblastech s fondem pro obnovu a v některých jiných smyslech ne. Fond pro obnovu navíc nepokrývá celé programové období, takže se obávám, že nám budou chybět prostředky pro ty nejdůležitější úkoly, které máme před sebou. Tam, kde potřebujeme posilovat inovace, tam, kde potřebujeme rozšiřovat svoje možnosti v malých a středních podnicích, eh, protože v první fázi potřebujeme vystoupit z recese, ale potom musí nastat norma a pro tu normu, pro ten normální stav potřebujeme zdroje, takže je možné toho dosáhnout skrze nějaké detailní eh, návrhy opravného rozpočtu nebo eh, skrze jiné prostředky, jiné fondy. Všechno je to možné, ale musíme to dobře promyslet. Děkuji. Děkujeme. Paní Paulus, prosím. Dobrý den, děkuji. Děkuji Seanovi za to, že už zavedl tak dobré změny eh, do původního návrhu komise. Je nezbytné, abychom vytěžili tyto cené zdroje k tomu, abychom skutečně vytvořili ekonomiku, která bude odolná a obstojí v budoucnu. Kromě toho, co už tady zaznělo, zejména co se týká těch klimatických cílů, bych se ještě ráda podělila myšlenky některých vědců, kteří se podívali na to, jak si vede naše planeta a její limity. A požádala bych všechny stínové zpravodaje, kteří na tomto budou pracovat, na tomto důležitém textu, prosím, postarejte se o to, aby investice evropských peněz nepoškozovala biologickou rozmanitost, protože biodiverzita je v krizi a ta je ještě hlubší než klimatická krize, i když se o ní tolik nemluví. A není tak jednoduché si představit jasný obchodní model v, obcho- v ochraně biologické rozmanitosti, takže tím spíše je důležité, aby investice, které proplatíme z evropských peněz, nezasahovaly do biodiverzity a aby ji dále neubližovaly. Poslední věc, pojďme si nepřekrývat eh, s nitrostátními investicemi, které už proběhly nebo teprve proběhnou, ale plánují se, a to zejména ve, v těch mm, solventnějších členských státech Evropské unie. Děkujeme. Pan Salini, prosím. Děkuji. Pokud jde o InvestEU, je to příležitost, kterou nesmíme propásnout. Je to jedinečná příležitost, protože umožňuje vytvoření nové naděje po velice kritickém období, kterým jsme prošli. Návrh komise, který eh, obsahoval i to páté okno, které se týkalo strategických investic, především například eh, v sektoru vesmírném, a to potom v tom programování rozpočtu bylo přestrukturováno tak eh, tam eh, skutečně byla velká naděje pro investice do inovací, ale bohužel na samitu došlo ke snížení těch eh, dostupných zdrojů a v podstatě nás to vede k tomu, že tato naděje jaksi již byla zmařena. Pokud jde o cíle těch investic, zde hovoříme o investicích, které jsou vázány na ty finanční eh, páky, to znamená, nejsou to jaksi granty, které jsou nějak nekriticky distribuovány, jsou to skutečné investice. A InvestEU je tedy proto tak důležitý. Nedostatek eh, zdrojů eh, a neochota rady by vlastně mohly vést k tomu, že by veškerá dosavadní eh, práce na těch jednotlivých programech přišla vniveč. Děkuji mnohokrát, pane Salíny. A za Evropskou komisi tady máme paní Letici Castellano. Takže prosím, abyste stručně vyjádřila, co máte na srdci. Miss Castellano, please press the speak button. Prosím zvážněte tlačítko Speak. Hello. Dobrý den. Vážení členové, vážení zpravodajové, děkuji vám za odvedenou práci, za vyvinuté úsilí na tomto textu. Velice rádi se zapojíme do této konverzace a rádi slyšíme, že Invest EU má stále tak silnou podporu z vaší strany. Všímám si, že je tady řada témat, které se opakují a já se k ním tedy velice stručně vyjádřím. V první řadě chci eh, poděkovat za to, že jste zdůraznili škrt, které, ke kterému došlo. Jsou tam problémy, kterých jsme si vědomí a přivítáme proti návrh z vaší strany, pokud je o rozpočet. Je to pro nás důležité a relevantní si představit, jak si to představujete vy abychom mohli pokračovat v tomu návrhu tak, jak byl zamýšlený v květnu, včetně toho pátého okna což je něco, co má za cíl něco, co komise stále považuje za relevantní i vzhledem k současné situaci. Vztahuje se to i k tomu, že se, když se snižuje rozpočet, tak máme ty poradenské huby, tu technickou podporu, která je opět velice důležitá pro budoucnost, to je také v ohrožení. Také bychom zdůraznili, že rádi slyšíme, že malé a střední podniky mají stále přetrvávající podporu, že stále stojí ve středu vašeho zájmu v parlamentu. A ještě k tomu pátému oknu. Jedna věc, tam máme tu dualitu, která by podpořila strategické investice. A vy jste tady zdůraznili, že ten přeshraniční rozměr je pro vás také velice důležitý pokud jde o páté okno. Ale jak už tady zazněla, malé a střední podniky jsou velice strategické z hlediska Evropské unie a potřebujeme je financovat i skrze toto okno, pokud nám zůstane. Takže bychom přivítali, respektive vítáme ten přeshraniční aspekt v tomto kontextu. A stejně tak eh, tu skutečnost, že by to mohlo být i na lokálnější úrovni, regionálnější úrovni než v současné podobě. To je za si myslím, vše. Já bych vám jen poděkovala a to zejména panu zpravodajovi. Děkujeme. Teď tedy dáme slovo panu Seanu Kelimu, který nám může odpovědět na otázky a možná to ještě uzavřít. Děkuji vám. Děkuji všem řečníkům za jejich přínosné komentáře a děkuji panu předsedovi za dobré vedení tohoto zasedání. Je dobré, že stojíme eh, společně s eh, radou, eh, že se shodujeme na některých důležitých bodech, zejména pokud jde o přínos EFSI a dalších programů. Často je pro ministry důležité, aby svým občanům mohli říci, kolik peněz si vybojovali v Evropské unii, ale už se nestarají o tu přidanou hodnotu, což je důležité například v kontextu EFSI nebo InvestEU. Pár věcí, které stručně zmíním, je určitě důležité, že podporujeme klima. O to se skutečně snažíme. Možná bychom ještě měli posílit myšlenky, jako jsou eh, solární střechy. To je skutečně hmatatelná věc pro jednotlivé občany. A když se snažíme šířit svoje sdělení, svoji myšlenku, tak možná budeme muset obcházet vlády, obcházet radu, abychom byli schopni to poslání nebo to poselství předat občan, občanům jasnými, srozumitelnými slovy. A to je něco, o co bychom se měli zasadit. Další věc, musíme se podívat i na další překážky, například pokud jde o digitální transformaci. Eh, to společně se stínovým zpravodaj, zpravodaj vidím, že vnímáme všichni. Máme tady další věci. Potřebujeme tady eh, vytěžit ty souvstažnosti, které máme mezi stínovými zpravodajem a díky tomu překonat problémy, které tady zazněly. Vždy záleží na tom, jak vypadá akt přenesené pravomoci, z toho pak musíme vycházet a neměli bychom se teď pouštět nebo zavazovat k něčemu, co ještě není vlastně pevně rozhodnuto. Pokud je o ty poradenské huby, já souhlasím s tím, co tady zaznělo, ale problém je, že to je otázka, která se teď neotevřela znovu v tom novém návrhy, návrhu. Je to relevantní, ale uh, možná, že to přijde až v kompromisních uh, pozměňovacích návrzích až později. Souhlasím s tím bodem o malých a středních podnicích, to je důležité i pro vznik zaměst- eh, pracovních míst a je to důležité pro vlastně celou Evropskou unii. Máme tady podle mě poměrně solidní návrh. Já myslím, že se to obírá eh, pozitivním směrem. Vaše odezva byla také pozitivní, konstruktivní, užitečná a to je přesně to, co potřebujeme nyní víc než dříve, protože všichni vidíme, co se děje a co se děje tady v ITRE. A s, konkrétně s tímto textem mi to připadá pozitivní a doufám, že se to bude dále ubírat stejným způsobem, protože to bude pří, přínosné pro naše občany a to je to, co vlastně chceme a musíme o tom umět také hovořit, musíme o tom umět komunikovat a doufám, že tedy skutečně přijdeme s něčím, co bude solidnější a získáme prostředky, které budeme schopni utratit smysluplným způsobem, protože občanům, když to správně sdělíme, tak uvidí, jaké výhody jsou v tom pro ně osobně a pro jejich zemi. Děkujeme Seanovi. Seanovi. Stejná, stejný termín pro tento text, stejně jako před ten předchozí, to je tedy zítra to je středa 2. září ve 12, to už jsme vám řekli. Prosím, předkládejte návrhy v anglickém jazyce. Řada z vás už to, myslím, udělala. Musí to být také podepsáno a spolu podepsáno co největším počtem kolegů. Bod 9 je bod různé. Ale nezdá se, že bychom něco různého měli, že by se nám někdo hlásil. Desítka chci jenom oznámit, kdy se setkáme příště a bude to příští pondělí 7. září 16.45 až 18.45. Tímto vám poděkuji, rád jsem vás viděl, chraňte se zdraví a uvidíme se příští týden.